kolegyně, zahajuji schůzi, budeme pokračovat. Protokol ze včerejší schůze vám byl rozdán, jsou k tomu námitky, připomínky, není tomu tak, zdá se, takže je zápis tímto schválen.